pokud to jsou čtyři členské státy a hovoříme jedním hlasem, možná to bude lépe, než mít eh, mnoho rozmanitosti a, a méně jednoty. Přesně tak, přesně tak. Je to ono, pokud chceme hrát nějakou úlohu v tomto globalizovaném světě, musíme mluvit jedním hlasem. Poslední dotaz? Ještě máme minutku? Ne. Nikdo si nepřeje už to, takže eh, Ademasi za Guengel. Tak, Herr Vorsitzender. Sie dürfen mich auch mit Sozialist ansprechen. Děkuji, klidně mě že můžete označit i za socialistu, jak chcete. Tak já budu hovořit německy, myslím, že angličtina vyšla taky, ale zůstávám té Němčiny. Tak mám dvě otázky. E, za prvé je e, 27. Tam byly určité problémy, hrálo to i roli ve finanční krizi. No, znamená například bilance účelových eh, společností, velké téma byly stínové banky. Mě by zajímalo, jaký je váš pohled, pohled čelních představitelů EFRAK na tuto problematiku, jak s ní hodláte nakládat. A měl bych i obecnou otázku. Jak vidíte celkový eh, vývoj u těch eh, Eh, standardů výkaznictví, kde dochází ke zvýšené orientaci na trh a může to potom mít pro cyklické účinky, když eh, určitá aktiva potom také slouží jako kolaterál při udělování eh, úvěru, tak to potom může mít že to je pro cyklické účinky a já bych rád věděl, jak vy to vidíte z, té účetní, z toho účetního pohledu a ten vývoj minulých let v této souvislosti. A co se týče členských organizací EFRAG a zvláště složení té eh, Technical Expert Group v rámci EFRAGu, kde zdá, zde vidíte určité mm, střety zájmu, když budou eh, radit eh, komisi a budou opravdu zachovávat eh, hodnoty EU. A jak byste pohlížel například na zapojení aktérů občanské společnosti? V té první otázce, ty účelové a jiné společnosti, já to považuji za velkou chybu a už tehdy jsem to považoval za chybu, že ty prostě byly vedené mimo bilance. To bylo opravdu závažné poručení, porušení toho eh, principu true and fair. Eh, když máte různé aktéry, investory, akcionáře, no tak musíte ty věci také pojmenovat pravým jménem, že máte určitou účelovou společnost, která možná nese je velké riziko a k tomu nedošlo. A proto já už to nevidím jako velký problém do budoucna, ale byl to velký problém. A v mnoha zemích, a i v Německu, Eh, to byl problém zde neselhaly jenom standardy, ale i dohled. Protože zde dohled měl opravdu pořádně dohlédnout a neříci, si, aha, poznámce pod čarou, eh, učila společnost v Irsku, však to budou řešit irští kolegové, irští kolegové řekli, no to je eh, společnost související s Německem, to budou řešit Němci. Expert Technical Group, jak už říkají název, měli by v ní zasedat odborníci a já je jmenovitě eh, ještě osobně neznám, ještě jsem se s členy nesetkal, ale a priori si myslím, že to není na škodu nebo nesprávné, že tam budou auditoři nebo jiní odborníci. Protože jde o to, abyste, aby zde byla opravdu rada složená z odborníků. Vy navrhujete zástupce občanské společnosti No, občanskou společnost zde vidím spíše mm, tak, že v té oblasti cílů, otázky, jak, čeho chceme dosáhnout s těmi standardy, že nám pomůžou tam, že příklad, jak definovat pojem European Public Good a jak to odrazit v těch standardech. Ale nemyslím si, že by bylo vhodné teď e, těch deseti nebo kolika členů těch technických odborníků, a tam jsou skuteční odborníci, já se mezi ně nepočítám, abychom je nahrazovali nějakými členy čistě e, z občanské společnosti, i když i tam mohou být odborníci, ale pak je to opravdu omezený počet, kteří by e, připadali v úvahu a potom by vlastně e, nahradili zástupce jiné země. Děkuji vám. Vy jste říkal, že ten problém IS 27 bude odstraněn, mohl byste to jenom stručně jak rozvést? Pokud vím, tak už není možné a přípustné účelové společnosti prostě vést mimo bilanci a nezmiňovat. Tak a příště něco připustím, jenom když budeme mít dostatek času. A není Sven Glígol za zelené, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chci říci, že mě velice těší, že jsi byl jmenován, nebo nominován tady. Já myslím, že tato e, nominace znamená společný úspěch, protože v těch posledních letech to bylo téma, které jsme neustále měli na programu a dokonce část rozpočtu EFRAK jsme nakonec dali do rezervy a komise e, teď e, vlastně tu tvoji kandidaturu proměnila v nominaci, tak to je výsledek společné úspěšné práce a to mě těší. V ekonomice se hovoří o těch externalitách a nyní vidíme, že tvá politická skupina v Německu má určité problémy, máme zde pozitivní i negativní externality e, v různých organizacích. V tomto případě zde máme pozitivní externalitu a to mě velice těší. Dále jsme zde položili zásadní otázky týkající se standardů jako takových, ale i demokratické zodpovědnosti. EFRAG a IASB jsou takovými příklady toho, kolik demokracie v globalizovaném světě a globalizovaných institucích ještě existuje. A mě by teď zajímalo, jak hodláš usilovat o to, aby v rámci EFRAG eh, bylo pluralitnější složení této organizace. A já také sdílím názor, že do skupiny odborníků patří odborníci, ale ne všichni odborníci musí být nutně z eh, dotčeného odvětví, protože standardy eh, výkaznictví to není nějaký majetek těch podniků, ale to je něco, co se týká společnosti jako celku. A jde také o to, aby je používali všichni. A proto je tu otázka, zda všechny odborné skupiny a instituce v rámci EFRAG budou tebou přeskoumány, zda toto splňují. A potom je tu otázka zastupování na mezinárodní úrovni. Já tedy chápu, že Čína eh, svého zástupce v eh, nevolí demokraticky, ale nechápu, proč eh, tam nejsou voleni demokraticky zástupci Evropy. Takže i zde potřebujeme změny, které půjdou také tím směrem více plurality a více demokratické zodpovědnosti. A zde bych si také přál, aby zazněl jasně hlas EFRAK. A nakonec si kladu otázku, zda EFRAK bude přísně dodržovat svůj mandát a nebude se vměšovat do jiných oblastí. Nejenom pracovat na tom, aby standardy přijímali jiní aktéři, ale také například u e, výkaznictví jednotlivých zemí, kdy EFRAK prostě komentoval určité věci, e, které vůbec pod ní nespadaly. Takže já se těším na další spolupráce, jsem zvědav na odpovědi. Děkuji, děkuji také za tu poslední otázku. Já, já jsem před chvíli řekl, že jsem ještě ani jediný den nestrávil prací v EFRAK. Takže pokud e, tam nastoupím, tak se setkám s celou řadou nových věcí. A například, jaké je složení té technické odborné skupiny, e, to ještě nevím, to budu muset se na to pořádně podívat a pak e, tedy se podívám na to výběrové řízení, jakým způsobem jsou ty členové vybíráni, voleni, zda je to rozumné, zda je to transparentní a zda ten výsledek odpovídá tomu, co opravdu je hodno evropské skupiny tohoto významu. Za druhé, zastoupení v IASB. Samozřejmě každá země, každá země, která má právo nominovat, eh, poslat do té rady, do Londýna, to dělá podle vlastního uvážení a asi si budeme muset, obávám se, ještě několik let počkat, než eh, Čínská lidová republika bude své zástupce vybírat tak, jako, jak to my považujeme za demokratické. Ale Evropská unie jako EU nevysílá členy do IASB, ale dělají to jednotlivé země. Ano, e, říká to za ale oni se sami i vybírají a to je absurdní. Pan Klinc? Ano. Dbát na to, aby to bylo demokratičtější než dosud, to je určitě důležité téma a beru tuto poznámku na vědomí. A co se týče chápání mandátu EFRAK, mně není známo, že by EFRAK eh, nějakým způsobem komentovala nad rámec svého mandátu. Ale pokud chceme mít otevřenou výměnu názorů mezi EFRAK a parlamentem, tak si dovedu představit, že zde budeme řešit i e, tyto záležitosti, které jsou někde Eh, na hraně a určitě k tomu vydáme stanovisko. Děkuji a v neposlední řadě pan Anema za nezařazené poslance. Eh, bohužel bez mikrofonu. Pane Klinci. Ano, já si vás velice eh, vážím, jste doktorem hospodářských věd, pracoval jste v McKenzie, byl jste poslancem, zdá se, že jste opravdu správný muž na správném Eh, místě a je vám 73 eh, let. Myslím, že to je dobrý signál pro naše občany, kterým eh, říkám, že musí pracovat déle. Ale jako kritik EU mi dovolte, abych vás upozornil, možná je to moje nevědomost, ale já prostě mám jeden takový problém a co říkám si, zda je nezbytný tento orgán vůbec. Jak mám vysvětlit svým občanům, že potřebujeme Evropskou poradní skupinu pro účetní výkaznictví? EFRAG. Víte, že existuje IASB, že je podporuje SAE a e IFRIC. Takže další mezinárodní organizace také se poukazoval na zprávu Majšta z roku 2013, že vlastně EFRAK je jenom takovou prodlouženou rukou IASB. A EFRAK soudí, že kritéria byla vždy naplněna a veškeré standardy ISB byly přijaty EU a já se tedy tážu, jak to eh, vysvětlit evropským občanům. Potřebujeme tu technickou odbornou skupinu, celou řadu pracovních skupin eh, kvůli tomu, abychom řešili v Evropě ISB. Takže mě by zajímalo, jaká je role ISB eh, EFRA v této věci, tak abych to jasně mohl vysvětlit občanům. Vy říkáte, ano, musíme kompenzovat všechny ty, kdo v těch mezinárodních orgánech jsou a myslí eh, americkým způsobem, ale když eh, v té organizaci jsou je Evropané, tak proč potřebujeme ještě další evropskou organizaci, která se tímto zabývá? Myslím si, že pokud je o mě, Je jasné, že bez Efragu si jen tak neobejdeme, protože bychom přijali to, co někteří nazývají diktátem IASB. A cokoliv eh, předloží IASB, jaký, jakákoliv norma to je, eh, tak eh, bychom to přijímali eh, bez adaptace na evropské podmínky a velmi bychom záviseli na nich a eh, to rada byla za to velmi kritizována v minulosti. Proto nevidím žádnou možnost eh, pokračovat v budoucnu v mm, tomto systému bez EFRAGu. Efrak chce ovlivňovat přímo konkrétní standardy tak, jak byly předloženy IASB v Londýně. A e, máme takový nástroj, protože my prostě buď tu normu přijmeme, anebo ne. Takže ten, ten návrh e, nemít EFRAK není schůdný. A jinak máte pravdu, že většina standardů, které byly navrženy v Londýně, byly podpořeny EFRAGem. A jinak eh, vidím stále větší vůli a ochotu přímo a otevřeně hájit evropské pozice a určitě uvidíme i rozdíly eh, mezi návrhy, které přicházejí od IASB a mezi eh, konečným standardem, který bude nakonec zaveden v Evropě a bude to díky práci EFRAGu. Takže v současné situaci nevidím eh, žádnou možnost, jak se zbavit eh, EFRAGu. A Majštat eh, podle mého názoru to také dokazuje, proč nepotřebujeme další organizace, nebo proč bychom měli potřebovat další organizace. To je prostě to, co můžeme taky se potazat. Děkuji panu Klincovi, děkuji také kolegyním a kolegům za celou řadu otázek a panu Klincovi za odpovědi. Ještě mi dovolte přivítat jednoho bývalého kolegu, který se schovává zcela vzadu. Oleš mi to, eh, z tvé frakce srdečně vítáme, Ole. Ole, vítáme tě tady. Dobrá, takže nyní Eh, bude neveřejná část schůze, takže prosím ty, kdo zde nemají být na neveřejné části zasedání, aby opustili tuto místnost. To znamená jenom eh, poslanci, sekretariát a spolupracovníci frakcí zde mohou zůstat.